ještě před eh, předcházející dohodou, protože já jsem od EPP, SD a EKR dostala návrhy jmenování, ty budou přeloženy k zápisu tohoto zasedání a pokud nebudou předloženy žádné připomínky, tak tato jmenování budou považována za schválená.